Colleagues, dear friends. Kolegové a přátelé, eh, přátelé z národních parlamentů. So, I'm very, very pleased to welcome you at this session, which is, uh, in my view... Já vás vítám na tomto zasedání, které podle mě je eh, velice eh, vhodné, protože právě děti jsou nejohroženější 30, někdy až 40 těch, kdo přicházejí do Evropy, eh, jsou děti. A je to skutečně v pravý čas, eh, poněvadž eh, my budeme mít o tom zasedání na plénu. Zítra máme tady ústní dotaz o chybě o ztracených dětech a Měli jsme eh, loni několik eh, dalších eh, zpráv a, a také zprávy o tom, jak děti se nám ztrácejí a jak těžké je tedy je chránit. Parlament momentálně pracuje na revizi dublinského eh, nařízení, ale na jodach a směrnice o eh, přijímání uprchlíků. A opravdu je třeba, abychom spojili síly, je to naše společná zodpovědnost. Já tady mám eh, skutečně úžasné panelisty s panem Biankem, který je z Katánie, ze Sicílie, starosta města a to znamená, že je v první linii. E, budeme se tedy zabývat to otázkou e, dětí bez doprovodu. Já vám blahopřeji ke všemu tomu, čeho jste už dosáhli a co Itálie dělá pro to, aby byly chráněny životy. Takže máme Martinu Erbe Grünemann, která e, bude nás seznamovat spíše s německým přístupem k věci a opět se to týká eh, zejména těch eh, dětí bez doprovodu. A pak je tady pan Tien Verstegen. Já nevím, jestli jsem to vyslovila správně, pokud ne, tak se omlouvám. Eh, vy řídíte Leaders Foundation, takže nám budete moci říci, co je eh, věci, které ještě přesahují eh, tady ten náš eh, kontext. A pak ještě Omid Mahmoody z vy jste vlastně sám byl nebo jste tím, kdo přišel bez doprovodu jako nezletilý sem do Evropy a je úžasné, co vlastně děláte právě pro tyto lidi. A my chceme ukázat, že tito lidé nejsou zátěží, ale naopak přínosem pro společnost, pokud přijmeme vhodné, vhodná opatření. Taky volám, vítám tady Katarinu Kiniči, která je zde také místopředsedkyní našeho výboru a zabývá se tedy rovněž eh, dětskými právy a další kolegové. Eh, my jsme také na internetu a eh, my tady chceme říci, že dítě je především dítětem bez ohledu na to, že je třeba srovna na útěku a bez ohledu na to, co se kolem toho všeho děje. Prakticky ještě Eh, jakmile eh, naši úvodní řečníci eh, domluví, pak bude debata. Prosím člen národních parlamentů, aby se zaregistrovali do debaty, pokud chtějí. Je to prostřednictvím tedy formuláře od sekretariátu a e, naši kolegové, kolegové z Evropského parlamentu páče známe, takže tam stačí zvednutí ruky. Takže e, nebudeme dále zdržovat. Enzo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také jménem výboru regionu. Jsem starostou Kataně a ve výboru regionu předsedám italské delegaci. Současně mám tu čest být zpravodajem dvou stanovisek k balíčku návrhu komise v oblasti asilového práva a mezinárodní ochrany. Úkol pro mě spočívá v tom, že komise usiluje o harmonizaci právních systémů a procesních systémů eh, tím, že se eh, bude oznávat eh, právo na azyl stejným způsobem. Já tedy jsem starostou velkého sicilského města a v posledních letech jsme na přední linii přílivu uprchlíků ehm, s pomocí pobřežní hlídky se daří tyto eh, lidi zachraňovat eh, v sicilském kanálu a také eh, s pomocí plavidel dalších organizací. V podstatě jde o to, že mm, je třeba chránit životy lidí, kteří se nachází v nebezpečí života. Mnozí život ztratili. Čili zachraňovat lidské životy, to je prostě povinnost. Patří to k mezinárodnímu právu a patří to eh, k lidským dějinám. V našem městě se nám daří přijímat eh, tyto uprchlíky. Jsou to zoufalci, kteří k nám eh, připlouvají do, našeho, do našich přístavů. A eh, já jsem už byl starostou v roce 2013 a tehdy jsme byli ve velké nouzi. Byli jsme na to sami. Evropská unie nebyla připravena, eh, Itálie vůbec nebyla připravena nám nějak pomoci. Byly tady týdny, kdy jsme museli využít všechny budovy ve městě, abychom vůbec dokázali tyto uprchlíky ubytovat. Byli to lidé především ze Sýrie, ale taky z Eritreje a Afghánistánu a e, v rostoucí míře také e, z jižní části afrického kontinentu. Mezitím tady e, došlo k zavedení politiky v Itálii, kde tedy eh, bylo umožněno používat pro uprchlíky nejenom tedy města a eh, přístavy. My teď eh, máme systém, do kterého je zapojeno 2000 italských obcí, celkem z toho počtu 8000, které přijímají migranty a eventuálně tedy tam mohou čekat na azylové řízení. Z mých zkušeností, co je třeba ještě dělat. Eh, jde zejména o ty eh, nezletilce bez doprovodu. V posledních eh, letech musím říci, že jejich počet dramaticky narostl. V posledních případech, to bylo minulý týden vlastně, to bylo 800, tisí, 800 lidí, a zhruba jedna třetina z nich je pravděpodobně v té kategorii nezletilí bez doprovodu. Samozřejmě jsou tam také lidé, kterým je víc jak 16, ale tvrdí, že ne, takže proto používám to slovo pravděpodobně. Na základě svých zkušeností eh, musím tedy říci, že opravdu je třeba udělat něco pro to, abychom eh, v rámci Evropské unii dali dohromady nějakou iniciativu, kterou budeme řešit společně, poněvadž je to eh, něco, co se nevyřeší za rok, za dva, to je tak spíše na pět, na sedm let a možná díl. Takže potřebujeme politiku, která to bude umět víc, než jenom řešit ty nejtěžší situace. Eh, potřebovali bychom tedy Eh, hospodářskou spolupráci také se zeměmi původu těchto uprchlíků. Znamená to eh, pomáhat jim s ekonomickým vývojem, zaměstnanosti a eh, bezpečnostní situaci. To určitě pomůže. Druhá věc je nutnost boje proti kriminálním bandám, které obchodují s lidmi. Naše státní zastupitelství v Katánii eh, jednoznačně řeklo, že má pravomoc vyšetřovat eh, pašeráky eh, lidí a pohnat je před soud. Máme už první odsouzené. Někteří k velice dlouhým a dokonce i doživotním trestům tam, kde se dopouštěli dramatického násilí na oprchlících. Máme tady případy, kdy migranti tedy přestupovali z větší šlu na menší a de facto tito eh, pašeráci je poslali, posílali na moře eh, na jistou smrt de facto. To eh, opravdu bylo strašné. Čtvrtý bod. Těch nezletilých osob bez doprovodu přibývá a tady je třeba něco dělat, eh, lépe je chránit. Eh, moje stanovisko ve výboru regionu bylo velkou většinou podpořeno a já v něm píšu, že eh, tady musí být někdo, kdo vlastně je za ty lidi zodpovědné, nějaký poručník jinak eh, tyto vlastně děti mohou být eh, skutečně bez problémů vykořišťovány. Eh, loni, pardon, minulý týden jsme měli svátek svaté Agáty a tam se odehrála taková zvláštní scéna. Část města, kde se nachází eh, nelegální skladka odpadů, pomocí eh, nezaměstnaných a také pomocí eh, dětí, které našly v našem městě azyl, tak jejich pomocí se tato skládka proměnila de facto v park a Eh, jsou tam tedy eh, i vysazeny rostliny, které mají léčivé účinky. Čili pro integraci skutečně je třeba něco dělat a ono se to vyplatí. Děkuji. Ano, já vám eh, blahopřeji a děkuji vám, že jste nám připomněl, že ta krize se týká těch dětí, ne nás a my, my, my také pracujeme na směrnici proti pašování lidí. Tak a teď přejdeme eh, k Martině Erb Kuneman, která je soudkyní a která nám vysvětlí, eh, jak souvisí občanské právo, ochrana a ochrana dětí v kontextu asilu. Děkuji. Já ráda bych poděkovala za možnost vystoupit na vašem setkání, především jakožto odborník, který se zabývá touto problematikou. Já jsem soudkyní rodinného práva v Německu. Určitě víte, že my máme v Německu obrovský počet uprchlíků. Více než 45 tisíc z nich v současné době představuje jenom na území Německa právě tato skupina nezletilých bez doprovodu. Kdo je nezletilý? Je to osoba, která je mladší 18 let, je to osoba, která má omezenou kapacitu, pokud jde o nějaké možné uzavírání jakýkoliv kontraktu. A zároveň vyžaduje tato osoba například souhlas dospělé osoby u například nějaké deklarace nebo prohlášení zájmu aby získala, řekněme, například nějaké dávky, tak je to alespoň eh, u nás v našem soudním řádu zakotveno. Kdo je nezletilou osobou bez doprovodu? Je to dítě, které není občanem daného státu a které vstoupí do této konkrétní země bez rodiče nebo nějakého právního zástupce či poručníka. Náš naše právo, naše legislativa, cituji, pokud rodiče nemají možnost eh, vykonávat toto poručnictví rodinného charakteru, tak v tomto případě je to právě rodinný soud, který musí uplatnit potřebná opatření v nejlepších zájmech nebo mm, s cílem uplatnit zájmy tohoto dítěte. To znamená, že by mohl takový soud například pozastavit takové poručení v případě, že rodiče nejsou schopni vykonávat tato práva a soud v takovém případě musí jmenovat poručníka. Toto jsou obecná ustanovení našeho občanského právního řádu, který uplatňujeme, která uplatňujeme na národní jako jakože přeshraniční případy. Dalším aspektem, o kterém bych vás ráda informovala, je to, že v říjnu 2015 právní kapacita jednat v rámci procedury u azylu a trvalého pobytu byla zvýšena ze 16 na 18 let. Proč? Proč jsme to udělali v tomto období, kdy právě přijíždí u nás k nám eh, takové ohromné množství těchto dětí? Proč jsme zvýšili tento věk? V podstatě vlastně ehm, jsme zvýšili tuto věkovou hranici a přitom hovoříme o dětech. Nezletilí bez doprovodu mělo by se s tím zacházet s touto osobou jako s dítětem, která, které potřebuje právní ochranu a potřebuje péči a zároveň zástupce nějakého poručníka či doprovod, když hovoříme o dětech bez doprovodu tito zástupci by měli odpovídat na otázky relevantní pro takové dítě, například žádost o nějaké procedury, postupy mm, nebo veškerá práva, která vyplývají z takového, takové procedury. To znamená, že mm, dítě bez doprovodu je především nezletilou osobou až poté cizincem mě překvapilo, když jsem se zúčastnila v prosinci na konferenci zde v Bruselu, protože jsem myslela, že my jednáme tak jako ostatní země a najednou jsem zjistila, že na to máme jiný pohled pro mě jakožto soudkyni rodinného soudu. Víte, to, kdo udělá za dítě rozhodnutí a poté teda tam bude nějaký výsledek právně závazný, tak samozřejmě je jasné, že takové dítě potřebuje uh, určitého poručníka. To znamená, že je to jednak občanskoprávní postup, to znamená ta péče o dané dítě, poručník a tak dále. A dále je to přístup, který je spojen s zákony, které se, kterými pokrýváme cizince. Jakmile se takové dítě nachází na našem území, tak eh, úřady ho přijmou v, do prozatímní péče a v rámci měsíčního období mělo dojít k relokaci na našem území a poté další orgán, který odpovídá za nezletilé, právně převezme v dané, na daném území toto dítě do své péče. Kdo zastupuje takové dítě? Na začátku jsou to tyto dvě organizace pro mládež, které mají právní možnost vystupovat jakožto zástupce daného dítěte. Jednak je to ten orgán, který prozatímně věnuje péči tomuto dítěti a jakmile dojde k lokaci tohoto nezletilého, tak to bude ta druhá organizace pro mládež která musí okamžitě informovat soud, který se zabývá rodinným právem. Čemu se věnujeme na našem soudu? začneme takovou proceduru poručnictví, jakmile získáme tyto informace pravidelně z těchto orgánů pro relokaci. V některých případech ovšem to může být jinak. Například nás informuje přívo dítě nebo příbuzní daného dítěte. Informuje takový úřad, který se poté zabývá prozatímní péči o dané dítě. Oni nás informují většinou o těch nejnaléhavějších případech, eh, kdy dané dítě potřebuje pomoc okamžitě. Obecně ale je lepší počkat a informovat náš soud až poté, co došlo již k určité realokaci tohoto dítěte a když víme, jak bude vypadat jeho další osud. Náš soud vyslechne danou nezletilou osobu, snaží se kontaktovat i rodiče, pokud je to možné. Občas to je možné, protože se rovněž nachází díky technickým možnostem eh, v dosahu, kontrolujeme různé dokumenty, ovšem často samozřejmě dokumenty chybí. To vede k mnoha problémům, o kterých jsme již slyšeli. Nedostatek těchto dokumentů, to vede k problémům i ohledně zhodnocení věku dané osoby. Je to skutečně nezletilá osoba, která přede mnou sedí? Otázka toho, zda rodiče skutečně nejsou schopni vykonávat eh, dlouhodobě svá rodičovská práva. Většina těchto dětí má pravidelný kontakt se svými rodiči. V Syrii, v Turecku nebo kdekoliv tito rodiče žijí prostřednictvím mobilních telefonů nebo počítačů. Je to dostatečné pro výkon rodičovských práv, nebo to znamená, že daný rodič není schopen vykonávat tato práva. Samozřejmě, že tomu tak je, protože pokud máte pouze kontakt technického charakteru, tak tento jistě nestačí. Častokrát tyto děti přijíždějí s plnou mocí, kterou napsali dané daní rodiče pro příbuzné, kteří žijí v Evropě. Stačí to? Stačí, aby daný příbuzný poté mohl zastupovat dítě na základě takové plné moci? Dá se říci, že v reále nikdo takovou plnou moc vlastně neakceptuje. Čili náš soud poté přeruší eh, tato rodičovská práva a jmenujeme poručníka. Někdo se mě ptal, kdo to platí. My je jmenujeme a my to platíme, to znamená oddíl spravedlnosti, to musí zaplatit my, jmenujeme profesionální poručníky a ne příbuzné daného dítěte. A tento doprovod poté bude reprezentovat dané dítě ve všech situacích, ve všech rozhodnutích, která dané, které dané dítě musí udělat. Musíme objasnit to z celé perspektivy. Znamená to, budu žádat o azyl pro toto dítě, nebo například nějakou výjimku, pokud jde o vzdělávání, nebo mám požádat o združení rodiny. Jaké jsou důvody, které vedly Mm, nebo důvody, o kterých by měl informovat úřady, mám akceptovat eh, rozhodnutí nějakých cizích orgánů, mám pro dané dítě podat eh, odvolání nebo požádat o finanční pomoc a tak dále a tak dále. Čili dané dítě mm, například eh, musí podstoupit nějakou operaci nebo udělat rozhodnutí v oblasti svého vzdělání a tak dále. To všechno musíte mm, pro toto dítě rozhodnout poté vy, jakožto poručník. My od nich očekáváme opravdu pedagogické a zároveň kulturní pozadí, určité povědomí, informace, vzdělání. Měli by znát rovněž cizí legislativu, možnost různé aplikace takové legislativy, aby mohli skutečně zastupovat daného nezletilého nejkvalitnějším způsobem a měli by mít i jazykové znalosti. Bohužel často tito poručníci musí pracovat pomocí tlumočníka. Dále je to takzvaná reality check. To znamená určité ověření těchto informací u nás, například v našem městě. My jsme například hovořili s kolegy eh, z Mnichova. Bylo nám řečeno, že měli 400 nových jmenovaných poručníků denně. Ovšem nebyli schopni nalézt takové poručníky. V současné době je situace mnohem příjemnější a více těchto odborníků je k dispozici. V současné době máme takový návrh v rámci naší legislativy, aby ta eh, organizace pro realokaci okamžitě požádala o azyl, pokud jsou splněny konkrétní podmínky. Výhoda by byla to, že získáme čas. Ovšem ti, kteří to kritizují, tak tvrdí, že taková organizace, která zastupuje to dítě v tom prvním období, nemá dostatek kvalifikací. Já vím, že již nemám čas. Jestli ještě dovolíte, několik slov k nezletilým bez doprovodu a obrovský problém, který to představuje. Například eh, je, jsou to sňatky těchto nezletilých, což představuje obrovský problém. My zde máme návrh v naší legislativě, který by měl tento sňatek um, pod 16 let považovat za neplatný. A um, to znamená, že by takové dítě bylo považováno za dítě bez doprovodu. Já osobně si myslím na závěr, že zde celou situaci můžeme zlepšit tím, že budeme rychleji jmenovat dané poručníky, ještě rychleji, než tomu je v současné době, to znamená skutečně kvalifikované poručníky, pracujeme na tom, je zásadní opravdu abychom těmto dětem bez doprovodu pomáhali a abychom je chránili. Ta ochrana nebude nikdy stoprocentní, ale je zásadní, abychom se tomu věnovali. Děkujeme, děkujeme, vážená paní soudkyně. Děkujeme, děkujeme vám za to, že jste poukázala i na ty právní výzvy. My máme ve Švédsku například více než stovku dívek, které již přišly v tomto nezletilém věku v dané, mají děti, dokonce a je to obrovská výzva. Naše orgány se snaží nějak reagovat, potřebujeme právní jistotu, jak reagovat na tuto problematiku. A pokud jde o poručnictví, tak Tien Vestegen je naším dalším řečníkem NIRES eh, organizace a generální ředitel této organizace. Dávám vám slovo. Děkuji vám za pozvání, je mi opravdu velkou poctou že mohu hovořit o té situace s poručnictvím v Nizozemsku. Je to eh, systém, eh, eh, ve který pevně věřím a pokusím se vám vysvětlit, proč mm, nyní tedy se to týká asi 6 tisíc nedoprovázených nezletilých. Pracují tam v rámci této instituce pouze profesionálové, a daří se nám tedy eh, obstarat těch 6 tisíc dětí, nicméně eh, eh, narostly, i kdyby nám narostly počty o další tři tisíce, tak bychom to zvládli také a vysvětlím vám tady proč. 85% našich dětí pochází z válečných zemí, ze Sýrie, z Iráku, z Afghánistánu a také z Eritreje to je 85 našich dětí. Tedy nejedná se zase až tolik o ekonomické uprchlíky. Všechny tyto děti potřebují ochranu. No jak to v Nizozemsku působí? Eh, a také pohovořím o tom, jak je to v Evropě, Evropě, protože se snažíme spolupracovat s jinými poručnickými institucemi v Evropě a společně jsme takovými zakladateli nevládních organizace ingi.eu. E najdete to i takto na internetu. Takže předtím, než se obrátím na tu nizozemskou situaci, jak je to v Evropě, jedná se tedy také o, o definici. Existuje poručnictví v Holandsku, ale i v jiných zemích a proto potřebujeme jasnou definici. A vím, že z Evropské komise, že tam mají určité návrhy textu a je důležité tedy, aby byly ta definice v Nizozemsku, tedy a sdělím vám, jaká je ta naše pracovní definice. Je zodpovědný za blaho jim mu pověřeného dítěte. Znamená to, že máme tady pravomoc jako rodiče, jsme zodpovědní, ale také jako rodiče. To znamená, že musíme o ně pečovat. Není to jenom právní zastupování, je to tedy i péče o ně. To znamená, týká se to zdraví dětí, školní docházky, právních uh, úkonů. Jsme za to vše zodpovědní. Zajist, musíme zajistit, že je to vykonáno řádně. Uh, Ehm, nemusíme to eh, vykonávat my, my jsme takoví manažeři eh, v rámci toho. A navíc jsme nezávislí, jsme nevládní organizací, jsme eh, placení vládou, ale i zároveň jsme nevládní organizací. A to nezávislé poručnictví, to je tu důležité, protože občas ty zájmy mm, pro děti mohou být také odlišné z pohledu tedy dítě, e, práv dítěte nebo z pohledu vlády, takže je důležité tu mít e, nějakou tu e, nezávislou entitu. Jsme jmenováni tedy soudy, tak jak to bylo vysvětleno v tom německém příkladě pokud se soud zjistí, že dítě eh, potřebuje poručníka, tak je jmenován tedy eh, soudem a v občanském zákoníku je to obsaženo. Eh, je tedy dohlížet na řádný rozvoj dítěte, pokud je tento ohrožen, tak musíme tedy do určité míry intervenovat a zajistit, že to je tedy uh, Eh, uděláno a je důležité, že je to obsaženo v legislativě, protože politika a legislativa to není vždy jedno a to samé. A to nám umožňuje mít tady tu silnou pozici pro ochranu práv dítěte. A také jsme pod dohledem, nejsme jenom poručníky, poručnickou institucí ta zahrnuje v dnešní době nějakých eh, šeststovek eh, pracovníků. Máme takový mládežnický eh, inspektorát a musíme být i profesionální zorganizování. Máme certifikáty a jsme podrobeni každoročnímu auditu. Naši poručníci ehm, se musí tedy vzdělávat, podobně jako třeba advokáti a podobně. Máme zkušené pracovníky sociálně, eh, sociální pracovníky s bakalářskými tituly, my je školíme, snažíme se jim vše vysvětlit, od čeho je tedy poručnictví odlišné od uh, nizozemského sociálního systému a snažíme se to provádět také metodologicky. ty profesní organizace, tady je důležité to, že vlastně nepracují osamostat, osamoceně. V podstatě jsme takovými týmem, jsou e, pod dozorem e, manažerů, mají podporu kolegů, mají také právní poradce, psychologi k dispozici, které poskytuje organizace. Není to nějaký život v bublině. A navíc se e, učíme i ze zkušeností ostatních a také eh, rádi nasloucháme partnerům, kolegům, zda je lepší se nějak zlepšit, eh, co dělat tedy lépe, co napravit. No a k samotnému systému a k pozici poručníka v rámci systému, to je důležité vysvětlit. U nás jsme velice dobře zorganizováni. Máme jednu poročnickou organizaci eh, o, pro nedoprovázené nezletilé pro celé Nizozemsko. Když se tam ta, to dítě eh, dorazí, žádá o azyl, tam máme jedno takové žadatelské centrum, nachází se na severu, těžko dohledatelné, tam se tedy dostaví, požádají o azyl a ten první den hned po příjezdu se setkají s tím opatrovníkem. Eh, s tím poručníkem. To je důležité vysvětlit, protože někde možná v jiných zemích, třeba jako v Německu, to není třeba eh, hned ten první den, kdy se s ním setkáte. A eh, my jsme se, jak si již poučili, zjistili jsme, že dívky z Nigérie, které dorazí do Nizozemska a požádají o azyl, skončí jako prostitutky nejen v Nizozemsku, také v Belgii, v Itálii a podobně. Uh, a um, zodpovědný ministr uh, žádal parlament, co s tím děláte. A mm, odpověď byla, to, ni, to mi je nic, to je zodpovědnost poručníka. ale tady se hovoří o šesti, ale v tisku je jich zmíněno nějakých 250 a další končí v Belgii a jako prostitutky a podobně. A tohle jsme tedy zjistili, že ty dívky v podstatě již zmizely ještě předtím, než se setkali s poručníkem. To znamená, hned od toho prvního momentu se s ním setkají. A zaznamenáme tedy, které děti jsou e, zranitelné, které se mohou stát oběťmi obchodování a proto jsou tu opatření hned pro ten první moment. Děti do 15 let budou všechny umístěny v těch náhradních eh, rodinách z rodin, tedy ze sítě Nidos, ze stejné kultury, protože oni jsou příliš zranitelní, aby se dostali do nějakých eh, rozsáhlejších středisek pro děti. Další věc, pokud jste možnou obětí eh, obchodování, zajistíme vám bezpečné domy. Může se jednat třeba i o ty dětské eh, nevěsty, pokud jsou tu specifické problémy. Zase tam můžeme na pomoci, můžu to rozvinout, pokud budeme mít čas. A ale ta situace může být i odlišná u nás. Takže eh, máme tam toho poručníka, hned v ten první moment, aby se také rozhodlo, kam to dítě dále bude putovat. Pokud eh, jsou tam nějaká specifika, máme tedy eh, i taková rozsáhlejší střediska, na to se nám úplně nelíbí, mohlo by se to ještě změnit, ale je to situace pro ty první měsíce po příjezdu a pak jsou tedy postupy v rámci tedy Evropského žadatele o azylu. Máte tam tedy toho poručníka, a vše bude připraveno i ze strany právníka, dítě podrobeno také lékařskému vyšetření a pak se tedy zjistí, zda dítě může e, zůstat v Nizozemsku nebo ne. Pokud ano, tak ten poručník se postará o další fázi pobytu v Nizozemsku. A pak se děti přesunou do menších jednotek nebo do těch náhradních rodin, pěstonských rodin ten poručník se stará o to, že se dostane to dítě do správného místa, ale také zasahuje, pokud něco neprobíhá a správně. Tedy dohlíží na rozvoj toho dítěte pravidelně je v kontaktu s tím dítětem, dohlíží nad jeho prospěchem, zdravím a podobně. A všechno toto vykonávají profesionálové, kteří vědí, jak získat důvěru těchto dětí, protože to je zase zásadní faktor. Ty děti pocházejí z velice složitého zázemí. O tom bych chtěl vysvětlit e, ještě více, ale asi na to máme málo času. Co je za potřeby? My si myslíme, když se díváme na situaci v Evropě i u nás, děti potřebují nezávislého zkušeného poručníka. Je důležité, aby to byl profesionál. Každá relokace i lokace toho dítěte by měla být provedena a, tak, že se upřednostní zájmy a práva dítěte v první řadě. A samozřejmě v první řadě tedy do eh, rodiny, anebo tedy do nějakých těch specializovaných středisek. Čím menší, tím lepší pro dítě. Děkuji kolegovi Frstegenovi z nadace NIDOS. Já vím, že máte spoustu materiálu, ty materiály budou dány k dispozici i kolegům, o to se postaráme, je to důležité i pro naši práci. Ještě předtím, než předám slovo Omidovi, chtěla bych zahájit také již diskuzi, um, protože um, kolega Bianco už bude muset odejít na letiště. Takže prosím, pokud má někdo nějaký konkrétní dotaz na našeho italského hosta, tak um, nyní Barbara Spinelli na dvě minuty, prosím. Děkuji za uh, váš příspěvek pane Vicenzo Bianco. Já bych vám ráda položila otázku ohledně jednoho aspektu, který jste zdůraznil. Vy jste ocenil evropské politiky ve věci azylu a jejich harmonizaci. V reálu ale je to takový takový dvojaký případ, protože když se podíváme na nové eh, nařízení či na nové eh, směrnice komise, tak ta harmonizace eh, je taková harmonizace na nízké úrovni. Řekněme to tak, není možné, aby členské státy přijaly lepší postupy. Tady mám konkrétně na mysli tu otázku eh, nařízení o kvalifikacích, kde tedy trvání délky pobytu žadatelů o azyl eh, je mm, ta doba i zkrácena na eh, jeden rok přičemž v některých členských státech mají mnohem štědrejší praxe. Eh, u nás v Itálii máme pro obě kategorie těchto eh, žadatelů pět a pět let. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby existovala určitá eh, rovnost v tom zacházení v podobných případech, tak jako je to v Itálii ochrana může být také odebrána a je třeba vždy znovu prověřit situaci na základě eh, seznamu a určitých bezpečnostních prvků, které ale nevždy jsou důvěryhodné. Vy jste také hovořil o záchranných operacích pobřežní hlídky Itálie a chválil jste je ještě k tomu, co řekl v pondělí pan Ledgeri, ředitel Frontextu, který prohlásil černé na bílém, že ty záchranné operace, zejména prováděné nevládními organizacemi, by měly být eh, ukončeny, aby se mohlo lépe bojovat proti pašerákům a obchodníkům. Byla bych ráda, kdybyste se k tomu nějak vyjádřil. Ano, a já jsem hovořil o harmonizaci jako tedy o takovém pozitivním záměru. Myslím si, že diskutabilní, že ve věci kritérií, na základě kterých se poskytuje ano či ne právo na azyl, Každá země uplatňuje jiná kritéria. Některé země v EU uznává právo na azyl Syřenům a jiné země toto právo jim neuznává ani Syřenům, ani Afgáncům. Měla by existovat vyšší míra harmonizace. Pokud by k tomu došlo a mělo by k tomu dojít, bylo by to pozitivní. Pak ty aspekty jako kvalifikace, trvání a možnost o, o, odebrání, to jsou takové problematické body. V tom stanovisku výboru regionu to jsou aspekty, které by se měly vyřešit a překonat. Také to bylo projednáváno i na úrovni Evropského parlamentu. Harmonizace je něco pozitivního, ale měla by probíhat v tom smyslu evolutivním, ne restriktivním. Pak, eh, co se týče té vaší druhé otázky, já jsem eh, se setkal eh, s ředitelem Frontexu i v Katánii, protože u nás na radnici máme operativní středisko Frontexu a jiných evropských agentur, které jsou příslušné ve věci jako Europol. A my si myslíme, že ta skutečnost, že lokalizace Frontexu se nachází v Polsku s veškerým respektem, který máme vůči Varšavě a Polsku, se spíše týká nějakých geopolitických kritérií, než tedy opravdu operativních. U nás tedy v našem městě máme takovou operativní strukturu a já souhlasím s vámi nebo souhlasím s panem Ledgerem v nasledujícím. Ty záchrané operace by měly probíhat v územních vodách Libie. A pan Ledgery řekl, že jedna nevládní organizace, nebo některé nevládní organizace dorazí téměř k břehům Libie, což samozřejmě velice usnadňuje um, tu uh, celou operaci z jiného hlediska. A souhlasím s tím, že ty záchranné operace na moři by měly probíhat za jakýchkoliv podmínek a Evropská unie v této věci učinila obrovský kus před. Můžeme diskutovat o tom, že některé nevládní organizace již organizují odjezdy migrantů s intervencí přímo v těch libýských vodách. To už není záchranná operace, to už je něco, co můžeme nazvat jinak, ale uh, já bych eh, chtěl zmínit také to, že by to mohl být takový humanitární koridor a v rámci asilového práva by to vše mohlo probíhat takovým bezpečnějším způsobem a zřejmě tedy i efektivním. Takže prosím, pokud tu nejsou další dotazy, tak vás požádám o potlesk. Kolega Bianko bude muset eh, odejít. Ještě chci říci, že máme, eh, že jsme měli eh, delegaci Libe do mm, Itálie v rámci operace Mare Secura. Tam jsme zaznamenali, že nevládní organizace naprosto respektují mezinárodní právo, zachránili životy. Uh, a ani eh, přesídlení, ani relokace eh, tedy nefunguje tak, jak by měla, ale my máme právní postupy, ale členské státy řádně neimplementují. Takže nyní v neposlední řadě eh, náš poslední řečník Omid Mahmudy za Švédsko. Vy jste zakladatelem švédské organizace pro nezletilé bez doprovodu Enzam Commandes. Uh... Jag börjar med att tacka att jag har fått möjligheten att komma hit. Eh. Tak eh, dovolte, abych eh, nejdříve poděkoval za to, že mě byla dána možnost sem dnes přijít a diskutovat s vámi. A o tom, jak se zasazovat za lidskost. Je to pro mě velká čest. Jsem eh, z Afganistánu a patřím národnostní skupině, které v, jak v Afganistánu, tak v Pakistánu patří k těm ohroženým. V době mého narození jsme čelili ohrožení ze strany eh, různých vojáků a jak říkám, je eh, pro mě velkou ctí, že jsem zde. Jsem Omid Mahmudi a v roce 2011 jsem eh, z Afghánistánu odešel do Švédska. Napsal jsem knihu, jak, kde popisuji situaci v mé zemi, proč jsem utekl a potom, jak jsem se dostal do Švédska. Dále jsem uvažoval o právě té problematice eh, nedo, eh, tedy ne, eh, zlatilých bez doprovodu. To je velmi početná skupina, mají nejrůznější zkušenosti, nejrůznější posnatky. Je ta skupina velmi pestrá, pochází z 83 různých zemí a tomu odpovídají také zkušenosti. A napadlo mě vytvořit organizaci, která jim bude propůjčovat hlas. Proto jsme e, založili tady tuto e, organizaci pro e, nezletilé bez doprovodu. Tam se také rozebírá to, proč tak málo žen přichází. A o tom je moje další kniha ztracená generace. Dále jsem pracoval na dokumentárním filmu a také jsem založil firmy, které pomáhají uprchlíkům ve Švédsku rychleji se zapojit do práce. Také jsem založil eh, studentskou ubytovnu pro děti v Afganistánu. Čili toto je věc, kterou se zabývám eh, pěti, po dobu pěti let. Jsem uprchlík, který přišel před pěti, šesti lety a eh, skutečně dá se tady udělat eh, mnoho. Pokud nám dnes pomůžete, tak pomáháte dalším zítra. Jsme také svazem, který je politicky nezávislý a Chceme, aby nás bylo slyšet a kromě toho chceme přispět společnosti. Dlouhodobě bychom chtěli založit pět různých svazů ve Švédsku, tak aby eh, bylo, abychom byli tedy zastoupeni po celé zemi. Eh, těch eh, pět eh, ve skutečnosti dneska už je jich 16. Chceme být zastoupeni v kultuře, v médiích a tak dále. Chceme se tedy mm, účastnit života za stejných podmínek jako všichni ostatní. Dnes vedeme diskusy o uprchlících, o mm, nezletilých bez doprovodu, ale v podstatě jsme tady jenom dva, který se toto přímo týká. Já a ještě jeden kolega z našeho svazu. Je škoda, že při takové diskusi hm, tak není více eh, takovýchto lidí, tady hm, těch, kteří mají, mají tady tuto zkušenost a bylo by lépe hovořit s nimi, nežli pouze o nich, tak jak to děláme tady. Když jsem v roce 2011 přišel do Švédska, eh, žil jsem v ubytovně s eh, nějakými sedmisty dalšími. Deset z nich eh, jsou dnes lékaři, podnikatelé a tak dále. Jsou to všechno muži, poněvadž to byla ubytovna pro muže. musím říct, že toto je důležité. A důležité je, aby se mohli zapojit eh, uprchlíci do společnosti. Pravda taky je, že evropská společnost stárne. A jestliže je třeba zachovat společnost v tom věkovém profilu jako dnes, tak eh, uprchlíci jsou proto nezbytní. Existuje eh, pět eh, různých kategorií důvodů, hm, proč lidé utíkají ze své vlasti. Je to riziko nebo nebezpečí života. V případě, že by se zcela eh, uzavřely hranice, pak tedy uprchlíci budou hledat ještě nebezpečnější cesty do Evropy a ti, kteří nebohou, nebudou moci ven, ti budou ještě ohroženější ve svých vlastních zemích. V Afghánistánu se ukazuje, podle nejnovějších údajů, že polovina obcí v této zemi de facto je pod kontrolou teroristů. Další skupina uprchlíků to jsou lidé, kteří Eh, prchají do bezpečí, poněvadž jsou vyslány. A to jsou tedy ty rodiny, které vysílají své děti na cestu. V Afganistanu je to tak, že eh, když eh, někdo zabije příslušníka mé národnostní skupiny, tak je považován za dobrého člověka. Kdo, zabije, kdo nás zabije 20, přijde do ráje a kdo nás zabije 21 a víc, přijde do ráje i se svými rodiči. Čili mohu, mohu vám říci, že z nás tady nikdo není eh, z hospodářských důvodů, ale proto, abychom si zachránili život. V Afganistánu jsme zažili dlouhou válku. V podstatě od roku 1890 do dneška žijeme ve válečných podmínkách. Když jsme měli v Afganistánu království a došlo k velkému masakru, de facto genocídě. Lidé utíkali do Iránu. Ale eh, tito uprchlíci v Iránu nedosáhnou na základní lidská práva. Jsou vystavováni rasismu a eh, pokusili se tamtud uprchnout zpátky do Afghánistánu a zde jsou opět diskriminováni. A mnoho z těchto lidí eh, v letech 2015 a 16 eh, uprchli do Evropy a zde eh, se poprvé dozvěděli, jakou hodnotu tady má lidský život. Ale my tedy teď chceme de facto vyslat zpátky do Afghánistánu, kde nikdy pořádně nežili kde tedy se nevyznají v tom, jak funguje společnost, aby mohli, eh, aby mohli tedy tam žít eh, slušný život. To je prostě způsob, jak se dostat znovu do rukou kriminálníků. Ti lidé nemají příliš šanci přežít. Asi jim nezbude, než se obrátit na teroristické skupiny a požádat je o ochranu. No a e, pak e, jsou zde takové případy, že část rodiny uprchne do Evropy a e, také potom podporují finančně rodinné příslušníky, kteří zůstali ve vlasti. Tady to už má určitou řekněme, ekonomickou dimenzi. Já když jsem poprvé přijal do Evropy, chtěl jsem se tady usadit, jsem se něco naučit, pracovat a integrovat se do společnosti. Mým cílem bylo co nejrychleji se integrovat do švédské společnosti. Myslel jsem si, že budu muset hlavně tedy založit nějakou firmu, a prostě přispívat něco, něčím eh, k švédské společnosti. Teď eh, ale máme nový zákon, eh, který bude diskriminovat žadatele o azyl, poněvadž tak to už nebude možné postupovat. Děkuji. För att, du vill dela med oss din gripande egen Eh, ano, děkuji. Eh, děkuji, eh, že jste nás seznámili, se, seznámil se svými životními zkušenostmi. Myslím, že mnozí jsme to brali tak, že jste skutečně skvělým příkladem integrace, jste zároveň hybnou silou integrační práce a velmi dobrým příkladem Eh, eh, tedy vzorem pro další. Nyní eh, Lord Soily z Velké Británie. Ano, děkuji. To bylo velice zajímavé. Já bych měl otázku k poručníkům. Ti poručníci, odkud se vezmou? Jsou to nějací profesionálové, nebo jsou to prostě jenom lidé, kterým se dostane nějakého rychlého školení? A za druhé, k panu Mahmudovi. A to, co jste řekl, to bylo velice zajímavé. My jsme v Horní sněmovně také vypracovali zprávu o, děti, o dětech bez doprovodu. Také se tam hovoří o jednom asi 15-letém chlapci z Afganistánu, který měl velmi traumatizující zážitky. Ale e, problém je také e, to, že lidé ve stabilní zemi v podstatě nevědí mnoho o tom, s jakou problematikou se musí potýkat člověk, mladý člověk eh, v zemi, jako je Afganistánu. Eh, samozřejmě, že poslat eh, takovéto lidi zpátky, to mm, může znamenat přímo nahnat ho do náruče Afganistánu nebo příležitost k potrestání nejen jeho, ale celé rodiny. Eh, mě by eh, zajímalo, eh, jestli tedy, ano, vlastně víme, že většina těchto uprchlíků jsou chlapci. Souvisí to tedy zřejmě s tím, jak je to, jaké je postavení, obtížné postavení dívek v Afganistánu. V německém systému je to tak, že mm, soudce individuálně rozhoduje, kdo bude tím poručníkem. Může to být eh, úředně stanovená osoba, může to být soukromá osoba. Eh, pravděpodobně by to byli také eh, lidé, kteří jsou vlastně domácí, dlouho žili v této zemi a jsou zde integrovaní. A Eh, existují různé iniciativy. Justiční iniciativa v Berlíně tady byla taková, eh, že tedy eh, soudci nebo také pečovatelé se ujímali té pozice poručníků a podobně. Podporují to tedy úřady na ochranu osoby a e, soud musí vykonávat dozor. Chcete k tomu něco dozad? E, u NIDOSu my máme profesionální e, sociální pracovníky, anebo pracovníky, které si tedy vyškolíme. Začíná to desetidenním tréninkem a pak tady už to funguje. Já bych vlastně chtěl ještě dodat, eh, že v té revizi azylového balíčku eh, eh, ze zprávy z minulého mandátu, tak my se nyní tou revizí snažíme zlepšit a zlep, posílit eh, podmínky pro to poručnictví, aby nedocházelo ke zneužívání eh, těchto eh, lidí, aby se do té pozice nedostali kriminálníci a tak dále. A teď omit. Mnozí se domnívají, že v některých částech Afganistánu je bezpečno. To může být pravda, ale je to v podstatě něco jako věznice. A je tam diskriminace. Není v naší zemi rovnost. Třeba v centrálním Afganistánu je poměrně bezpečno, ale není možné cestovat do jiných částí země. Čili lidé příslušníci mé národnosti jsme tam víceméně zavření a pokud se pokoušíte dostat ven, tak vás vždycky někdo zastaví a dochází k únosům a popravám. To se skutečně stalo i jednomu dítěti, to bylo celkem zveřejněno. Eh, v podstatě eh, to eh, Eh, dítě se nepřiználo ke své národnosti, ale pak eh, to bylo vyčteno eh, z jeho průkazu. Do Evropy lidé směřují ze dvou důvodů. Pro je to velice obtížná cesta, zvláště pak pro ženy. A také už jsem v druhé knize, kterou jsem napsal, Eh, tam je případ eh, dívky, eh, které de facto, která utekla z Afganistánu a než se dostala do Řecka, porodila dvě děti, neboť byla opakovaně znásilňována. Další věc je jaksi kulturní mentalita, a sice, že rodinu živí muž a pracuje muž. Eh, teroristé se také navíc obracejí na mladé muže zejména. Jeden mládík, eh, který v roce 2016 nebyl vpuštěn do eh, Norska, je nyní v Sýrii a patří k jedné teroristické skupině. To znamená, že mladí, které my Eh, nevpustíme, odmítneme a odsuneme, v podstatě nemají šanci na rozumný život. Buď se musí zapojit do kriminální band, nebo se musí přidat k Asadovi, nebo na druhou stranu a tak. Nyní Katarina Kiniči. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také eh, našim hostům za informace. Anna Maria hovořila o meziskupině, také mnozí z nás jsou tam členy. My si přejeme, aby evropská politika vždycky stála za zájmy dětí. Eh, já eh, mám zkušenost s rodinnými soudy a eh, toto téma je pro mě srdeční záležitost. UNICEF před několika hodinami zveřejnil studii a já vám z toho řeknu několik údajů, abyste věděli, jak je to velký problém. Eh, počet nezletilých migrantů neustále stoupá, týká se to hlavně eh, dětí bez doprovodu. V roce 2016 700 jich zemřelo cestou do Evropy. V lednu 2017 už máme 40 mrtvých nezletilých. To je tragédie. A tady je třeba se k tomu postavit zodpovědně. Už jsme slyšeli, ti nezletili, to jsou vlastně, to jsou vlastně děti, ty, oni nemají vlastní zodpovědnost, nemohou nést vlastní zodpovědnost. Mám tedy první otázku. Eh, jak vidíte tu reformu nařízení Dublin? Tam šlo o eh, pravidla pro podávání žádosti o azyl, což má být tedy v té první eh, bezpečné zemi. A tam je eh, vlastně to eh, dítě de facto čelí vysokým rizikům cestu a po příjezdu jsou to rizika další. Takže já Eh, velice vítám, co tady bylo řečeno, k právní pomoci, zdravotní pomoci, pomoci při integraci. Na to je třeba ovšem vyškolit lidi, kteří budou nezletilým pomáhat. Čili nejde o to jenom je tady přijmout, ale jde o to je také podporovat. Eh, v Itálii máme nyní protokol, který podepsalo ministerstvo vnitra. Zde se mimo jiné stanoví, že eh, existuje tady systém dobrovolnosti dobrovolných pracovníků, kteří musí být vyškoleni. Eh, my tady eh, v Itálii máme spoustu různých různých zkušeností. Jak je to tady s tou zkušeností s přijímání tedy s přijímání do pečovatelských rodin? Čili tyto pečovatelské rodiny. Máme asi 2000 dětí, které v současné době jsou umístěny do těchto rodin a myslíme si, že tento systém funguje docela dobře. Nejenom, že my si to myslíme, ale zároveň máme vědecké důkazy, monitorujeme tyto děti, samozřejmě děláme to pravidelně Máme pracovníky, kteří to dělají a zjistili jsme, že tyto děti se nejlépe vyvíjejí, když jsou v takových rodinách, nebo potom nějaké malé skupiny dětí, které žijí společně s nějakým poručníkem. To je velice důležité ale zároveň jsou zde určitá rizika umistěvat děti do těchto pečovatelských rodin. Samozřejmě, že je to dobré, protože to pomáhá těmto dětem porozumět dané společnosti, rychleji integrace a tak dále. Jsou zde příklady toho, jak rodiče mohou poskytovat, ovšem zároveň jsou zde určité kulturní otázky, určité kořeny, které by mohly vést k problémům a vy jakožto sociální pracovní musíte tyto rodiny podporovat, ale zároveň občas intervenovat, protože někdy ty rodiny si myslí, že dělají dobro, ale není tomu tak, není to tak jednoduché, často nechápou, jak fungují dívky, chlapci, musíme jim pomáhat, občas zároveň jsou tam rodiny, které mají špatné záměry a vy musíte být tím prostředníkem, tím odborníkem, který to musí zjistit. My máme metodologii, kterou využíváme při uplatňování určitých programů na tyto rodiny, bezpečnost především. To znamená, jde o profesionální péči. O tyto děti musíte využít tyto pravidla. Pokud je to teda pod dohledem, tak ty pečovatelské rodiny jsou úžasné, pokud ne, může to znamenat problém. Děkujeme. A nyní pan Jack Madison, který je z Evropského výboru eh, z, a který zastupuje Estonsko. Já eh, jsem z toho vyčlenila moje poznámky, ale stejně jsme pozadu, takže poprosím vás, abyste dodržovali čas. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže Rád bych vám řekl, že mnoho dětí, mnoho mladých eh, našlo útočiště ve Švédsku, ovšem eh, takže zástupce Švédska já jsem si přečetl informaci v médiích ohledně velikých problémů. Tvrdí se, že zde někteří migranti se vydávají za nezletilé, ovšem zjistili jsme, že mnoho těchto lidí eh, je starších. Máte nějaké informace ze Švédska, jak hodnotit tuto problematiku, jakým způsobem to řešit. Já když se podívám na tyto dokumenty, zdá se, že je zde mnoho mladých lidí, kteří přijíždějí do Finska, do Švédska, jakožto uprchlíci, kteří již mají například eh, určitou konkrétní profesi. Rád bych se zeptal, proč je tomu tak, proč tolik mladých lidí překročí tolik evropských zemí a chtějí za každou cenu se dostat eh, do Švédska. Proč nepožádají o azyl v jiné zemi, v Německu nebo nějaké zemi, která je blíže Afganistánu, v Řecku nebo v Itálii? Děkuji za odpověď. Já, jestli dovolíte, já bych možná začal odpovídat eh, od té druhé otázky. Asi 2,5 milionu afgánských uprchlíků žije v Iránu, 3 miliony žije v Pakistánu. Dále je to mnoho Afgánců, kteří žijí v Tadžikistánu, Turkmenistánu, v Rusku. Ovšem, tam bohužel neexistuje nějaký systém, který jim umožňuje získat trvalý pobyt. Tito uprchlíci nemají takový takové možnosti získat trvalý pobyt, ale my víme, že mnoho těchto uprchlíků žije v těchto zemích, dochází často k jejich vyhoštění. Máme zde 3 miliony osob, které byly právě vyhoštěny, v Evrop- byly vyhoštěny z různých zemích. Proč si v Evropě vybíráme především Německo, nebo vybírají především Německo, Švédsko a Finsko? Protože Švédsko se těší velice dobré image v Afganistánu, jakožto země, která dodržuje lidská práva, která nevyhostí Afgánce, která nezničí život člověka, který požaduje azyl ve Švédsku. Skupina, která přišla v roce 2010-2011, se integrovala. A my víme, Afgánci vědí, že je možné se etablovat právě v těchto zemích, ať už je to Švédsko nebo Německo. Mnoho lidí si proto vybírá tyto země, aby si zachránili život. Dobře, někteří žijí v Řecku například, ale v těchto zemích nemají právo získat trvalý pobyt, čili dříve nebo později jsou vyhoštění, zatímco ve Švédsku mají možnost požádat o trvalý pobyt. A ta první otázka, víte, to není úplně jasné pro někoho, jaká je realita takového kvalifikovaného uprchlíka, řekněme někdo, kdo je zdravotní sestrou nebo nějaký zdravotnický personál nebo jakým způsobem vlastně určit věk žadatele o azyl. Mnoho odborníků a lékařů je kritizováno pokud eh, u těchto uprchlíků jsou povinni určit eh, věk a mm, občas se to nepovede, je to velice obtížné. Kristina Wienberg má slovo, prosím. Děkuji za slovo. Já, jestli dovolíte, vystoupila bych ve švédštině. Dobře, ale teď už opravdu pouze jedna minutka, protože už máme pouze pět minut v této naší sekci. Já se opravdu pokusím velice rychle. Je zde tolik otázek, které by mě zajímaly. Kolega již položil otázku, která mě zajímala. V roce 2015 ve Švédsku například můžeme říci, že tato malá země přijala 35 tisíc nezletilých bez doprovodu vlastně 40 všech, kteří vstoupili na území EU. 31 až 32 tisíc těchto lidí byli mladí chlapci. Proto bych se ráda zeptala, Víte, podle mě dojde k určité nerovnováze mezi chlapci a děvčaty jedna dívka na jedenáct chlapců mezi těmito nezletilými uprchlíky. Čili co můžeme udělat? Přece to bude možná znamenat problém, pokud nebudeme tuto věc řešit. A další věc. Zmínil jste se o tom, že jste utekl před válkou. Jak ale překročíte všechny tyto země, dorazíte na severní část Evropy, je tam zima, je tam těžký život, proč ne Dánsko nebo Finsko nebo Norsko, když zrovna jste si zvolili Švédsko, tak to znamená, že to hraje nějakou konkrétní speciální roli. Bohužel věta nebyla dokončena poslední, takže já už jsem na to odpovídal. Už jsem odpovídal na to, že mnoho lidí utíká před pocitem nebezpečí, hledá útočiště. V zemích na jihu Evropy jsou často dříve nebo později vyhoštěním, proto hledáme takovou bezpečnou zemi a Švédsko eh, je, bylo vždy považováno za takovou bezpečnou zemí, zemi. Čili mnoho lidí ovšem dokonce dneska už nemůže vstoupit ani do Švédska, protože i tam se situace změnila. A pokud jde o ty dívky a chlapce, ten nepoměr, Hovoříme o rovnosti samozřejmě mezi chlapci i dívkami. Pokud nějaká mladá žena nebo žena jde sama někde po ulici, tak může mít eh, v těchto zemích původu problém. V Evropě je to ale považováno za normální a kdyby tato žena Eh, poté byla vyhoštěna z Evropy a vrátila se Afganistán, tak její situace by byla opravdu neúnosná. Zatím neexistují žádné zákonné cesty, kterými by se mohli tito mladí lidé dostat do Evropy, ať už jde o ženy eh, či o muže. Další kolegyně. Paní Bjork, děkuji. Ráda bych poděkovala všem panelistům. Myslím si, že se věnujeme opravdu závažným, nesmírně důležitým věcím, sociální začlenování, pečovatelské rodiny, nezletilí bez doprovodu. Ráda bych vám poděkovala za to, že jste o těchto věcech takto hovořili. Já si myslím, že určitá část řešení je i na vaší straně. Já, jsem, já pocházím ze Švédska a my jsme opravdu velice hrdí na to, že přijímáme tolik uprchlíků, protože jsme společností, která opravdu bojuje za rovnost. My jsme zemí, která se snaží opravdu pečovat o naše děti a není otázka. Myslím si, že bychom měli být velice obezřetní. Neměli bychom přistupovat k dětem různým způsobem jsou to uprchlíci bez doprovodu a poté děti z rodiče. Já si myslím, že bychom neměli hm, přistupovat různě k těmto dětem, měli bychom je přijmout eh, s otevřenou náručí. A další záležitost, jak zajistit tu bezpečnost daného dítěte a budoucnost daného dítěte, protože samozřejmě, že častokrát musíme požádat o trvalý pobyt, eh, nějak legalizovat tuto záležitost a to je problematické. Další kolega. Děkuji za slovo, paní předsedající tato rozprava podle mě je opravdu nejzajímavější a nesmírně se nám líbily příspěvky všech panelistů, především eh, pana Mahmudyho, protože to je takové svědectví, které opravdu si myslím nás všechny vede k zamyšlení. Pane Berstegene, pane Berstegene, rád bych se vás zeptal, abyste se zmínil o tom, že je zde určitý protiklad mezi tím způsobem, jak přistupujeme k nezlečilým bez doprovodu a k našim principům, například usnesení Evropského parlamentu, které jsme přijali. Mnoho těchto lidí eh, končí vykořišťováno v různých kriminálních eh, eh, kruzích, v prostituci. Europol hovoří o desetitisících zmizelých dětí. Jak je to v souladu s tím, že například nezletilí bez doprovodu se dostanou do těchto kruhů lidského vykořišťování. Jak vy analyzujete tu situaci? Jaká je prevence? Jak tomu zabránit? Víte, nějaká prevence, no my nejsme schopni tomu úplně zabránit, ale odvedli jsme obrovský kus práce. Máme takové ty chráněné e, útočiště, domy, kde mohou požádat o azyl ty nigerijské dívky. V podstatě 100% těchto dívek zmizelo a na konci celého projektu 85% těchto dívek jsme zjistili bylo na našem území. 69 pašeráků lidí jsme zadrželi nejenom u nás, ale v celé Evropě. Takže jde i o spolupráci mezi poručníky, mezi odvětvím spravedlnosti, policií a tak dále. A poté se vám to může povést, ale nemůžete to provádět pouze na území jedné země. Musíte spolupracovat. My se prostě musíme každý den učit. Větnamští chlapci, kteří přijíždějí do nizozemí, i ti nám mizí a my nevíme proč. Ale když vás navštívím příště, určitě vám vysvětlím, proč tomu tak je a jak jsme tomu zamezili, protože to musíme udělat. Ovšem nějaké zázračné jedno řešení jistě neexistuje. A nyní já bych využil té příležitosti, proč si lidé vybírají konkrétní země, například Švédsko. U nás se to dělo, rovněž v Nízozemí. V roce 2001 jsme měli stejný problém. Proč všichni přijíždějí k nám? A my, naši politici si mysleli, že možná proto, že se nám vedlo tak dobře. Pokud jde o péči o tyto děti, tak jsme začali zavádět různé změny, kdy se zeptáme, proč, navštív, proč tyto eh, lidi jedou především do Švédska nebo k nám, tak nám bylo řečeno, že často si to nezvolili sami, ale že v podstatě to bylo za nich vybráno. Častokrát vlastně e, tyto lidi žijí dva roky v nějakém váku, pouze s nějakými překupníky a tito lidé jim pořád spou stejné a stejné příběhy a stejné argumenty. Čili měli bychom začít opravdu tam v tom e, bodu vstupu do Evropy, když byste e, prostředníkem pro toto dítě, nebo jeho poručníkem, tak vy mu začnete poskytovat eh, reálné informace, připravit relokaci pro toto dítě. Prosím, abyste opravdu nesnižovali prostředky vynaložené na péči o tyto děti. Víte, často si to děti nevybírají, protože je tam lepší péče, ale protože je tam, řekněme, nějaká lepší šance na život do budoucna. Děkuji. Takže ještě poslední řadu otázek. Eh, naše kolegyně ze Španělska. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem řečníkům tohoto panelu, protože to bylo velice zajímavé vyslechnout si jejich příspěvky. Mám dvě otázky. Chtěla bych vědět, jaký je váš názor na nedoprovázené eh, nezletilé, které se mohou v rámci těch administrativních postupů cítit tak nějak eh, stávaný stranou nebo zadržovány. Vyjadřil se k tomu i zástupce OSN. Máme komisi pro práva dětí. Prostě nějaká vazba zadržení dětí jde vždycky eh, proti právům dítěte. Pak druhá otázka na zástupce eh, organizace NIDOS. Jak řešíte problémy, když po eh, když nějaká osoba, která má tedy nějakého poručníka a už eh, je zletila, trvá nadále to poručnictví a v, anebo se stává tedy běžným cizincem v podstatě dojde k takové anomální situaci, nepožádal o pobyt, protože byl v tom poročnickém vztahu, no a v 18 letech se může tak nějak dostat na ulici. Co s tím? A poslední otázka. Španělská legislativa um, zmiňuje a uh, uh, Máme tam článek 49, kdy ten nezletilý má právo žádat o mezinárodní ochranu a v rámci tedy té ochrany nezletilé, ale následně se pak provádějí určité kontroly, prověřování, ale eh, i přes ty eh, důkazné důkazy, tak eh, právě mm, vlastně státní zastupitelství přiděluje tady to právo na mezinárodní ochranu. Děkuji, Soraya Natalie Grisbeck. Děkuji, já bych chtěla několika slovy také vyjádřit ocenění těchto příspěvků. Ehm, myslím si, že toto téma, které projednáváme dnes odpoledne, je velice, velice důležité nejen pro děti, ale pro samotnou Evropu, která přijímá ty nedoprovázené nezletilé. Takže můj dotaz je velice jednoduchý, protože už nemáme příliš mnoho času. Považuji za velice zajímavé všechny ty body, které tu byly zmíněny jako zadržení nezletilých, prohlášení zletilosti, některé takové traumatizující postupy a podobně, otázka poručníků, všechny ty otázky, které tu byly analyzovány, zde dnes i v průběhu um, parlamentní práce. Já bych prostě chtěla přehodit balon na vaši stranu. My tu pracujeme na tom uh, asilovém balíčku a máme tedy uh, různé postupy které se věnují zejména v té první linii situaci dětí. A já bych chtěla vědět, jak vy nahlížíte na ten asilový balíček. Prostě bych chtěla vědět, um, existuje celá řada takových, řekněme, překvapivých ustanovení. A například jedno ustanovení, e, je to v podstatě návrh, který jde proti rozsudku soudního dvora, podle které se nemůže převést e, dítě z jedné země do druhé Takže bych byla ráda, kdybyste nám řekli, jaké jsou vaše náhledy na tuto situaci, eh, konkrétně tedy k tomuto textu, na kterém se nyní pracuje. A kolega ze Švec, kolegyně ze Švédska, eh, děkuji. Položím otázku také na švédského kolegu, ale ještě předtím paní Klunman, eh, ty provdané dívky, máte vlastní podmínky i pro vaše vlastní občany, kterým je 16, 17 a musí mít nějaké zvláštní certifikáty a provádíte nějaké screeningy, když k vám dorazí tyto dívky. A pokud ne, tak proč činíte tedy ty rozdíly mezi vašimi vlastními občany a tady těmito mm, dětmi migrantů, kterým je nad 16? Pan Verstegen už to tu zaznělo, máme mnoho otázek ohledně toho věku mladých, kteří dorážejí do Evropy, ať je jim tedy, zda jim tedy 18 let nebo ne. Hovořili jsme o, také o těch testech, dostupných testech. Provádíte vy nějaké testy u vás? Děláte to okamžitě po příjezdu? Um, nebo my eh, se snažíme změnit tu legislativu ve Švédsku, aby ty testy byly prováděny co nejdříve, aby se zjistilo, zda jsou nezletilí nebo ne a ať můžeme tedy eh, jaksi aktivovat určité prostředky ve Švédsku nemáme mnoho těch pěstounských no, eh, rodin, spíše ta střediska. A pak ještě jednu doplňující otázku. V těch vašich střediscích, pochopila jsem to dobře, všechny děti do 15 let jsou umístěny do rodin, anebo jenom ty zranitelné děti? Pokud eh, tedy jenom ty mladší máte nějaká oddělená střediska, který pro ty jiné děti, nebo jak to zajistíte prostě? že ty děti mají tedy řádné umístění. Děkuji a, a nyní Ana Gomeš jako poslední řečnice. A já jsem měla možnost se již setkat s panem Mahmudem, když jsme navštívili Švédsko a bylo to po velice složitém dní, kdy nám švédská policie řekla, že nemají prostředky jít hledat toho nezletilého, který zmizel. To opravdu rozčilovalo tehdy velice švédskou policii, takže setkání s panem Mahmudem byl, bylo takové zablízknutí naděje. A pak to, že Afghánistán je bezpečná země, to tedy rozhodně není, to je mýtus. Ještě pan Frstegen, ano, my potřebujeme program pro ty nedoprovázené nezletilé od okamžiku, kdy vstupují do Evropy. A ať jsou tedy ohroženi nebo ne. Mnoho z nich, jako ty afgánské děti, e, bývají zamítnuty, protože se jaksi nekvalifikují. A já sama a v naší země máme opačný problém. My chceme uprchlíky, chceme i sebe kandidovat pro nezletilé, a jsou tu i ty pro- problémy, víme tedy, že většina z nich jsou afgánští nezratili, třeba v Řecku, a jak si neexistuje nějaký stávající právní rámec, který by umožnil takové udělování priorit těm, co to nejvíce potřebují, tedy těmto nezletilým, kteří potřebují ochranu. A některé členské státy prostě jsou ochotným poskytnout tuto ochranu. Děkuji, Martina. Ano, teprve teď se dostáváme do varu a to je škoda, že už nám to pomalu končí. Já eh, nemohu říct úplně, úplně na všechno. Eh, každý eh, si přeje bezpečný, bezpečnou perspektivu a zejména děti to by mělo být, ale eh, de facto ono to nějakou dobu trvá, než eh, se to všechno vyřídí, takže je třeba, aby to někdo dětem vysvětlil a aby si mohli vybudovat důvěru a proto ten poručník je tak důležitý. Jakmile eh, děti dospějí, máme systém pro mladé dospělé. A opět toto je role poručníka, aby jim to vysvětlil, jak to funguje, aby se mohli tedy plynule zapojit. Podle našeho vnitrostátního práva je to tak, že svatba je možná od 16 let, ovšem s povolením soudu. Soudy eh, moc tedy toto nechtějí, ono to příliš neodpovídá našim současným Eh, společenským dalším eh, předpisům. A zřejmě by to mělo být celá zrušeno a hm, tedy svatby až od 18. A možná začnu eh, tím věkem po 18, to je důležité a mohu mluvit hodně o tom poručnictví a pečovatelských rodinách poté. Ano, po té 18 je to problém, je třeba to také obstarat je to problém, protože od toho chvíle ti profesionálové jak si vymizí z jeho eh, života, ale to eh, umístění v těch pečovatelských rodinách pomůže, prostě ty pečovatelské rodiny je nepošlou pryč. A po 18 letech, eh, když jste v Nizozemsku, stále můžete chodit do školy, můžete hledat práci, v podstatě ono už to začíná, když už je vám 17. Tam se musíte připravovat na tu 18. Ale oni stejně žijí tedy v těch pečovatelských rodinách nebo spíš v těch malých jednotkách to je několik domků na ulici, kde jsou čtyři děti. Někdy tam mohou zůstat, prostě eh, zůstávají v té místní komunitě. Ta místní komunita je za to zodpovědná. My s nimi máme dohody, smlouvy. My je umístíte ve vašich komunitě, ale budete o ně pečovat i po té osmnáctce a možná eh, jsou tam i určité subjekty, nějaké ty eh, migrantské rady a podobně, které s tím spolupracují. To prostě situaci jednoduše vysvětluje. No a ty děti do 15 let všechny jsou umístěny v těch pěstounských rodinách, protože všechny tyto děti do 15 let jsou zraditelné. Tak činíme od prvního okamžiku, kdy k nám dorazí. Pak o, o, o tom zhodnocení, myslím si, že to je velice důležité zhodnocení věku. Máme tady takové rentgeny, určitých eh, kostí, které nám prostě eh, sdělí, eh, se uzavírají ve 20 letech. Pokud jsou neuzavřené, tak je jich mezi 16 až 18 lety. Může to nebýt úplně objektivní, vždy tam zůstává určitá pochybnost, pokud už je to uzavřeno, ale mm, třeba když jsme začínali s tím hodnocením eh, věku, tak jsme eh, zjistili vlastně, že 50% z těch lidí mělo již více než 20 let, takže je to nápomocné. Ještě předtím, než obdrží to povolení, tak je nutné je podrobit tomu věkovému testu. První jsme to eh, tolik nepotřebovali, ale nyní se k tomu zase přistupuje a uvidíme zase, zda po nějaké době to nebudeme znovu potřebovat ale je také důležité ten rengen provádět správně, nevždy je to úplně řešení, ale eh, často to pomáhá. No a k tomu Dublinu. Ano, eh, co je velice důležité, my si myslíme, že nemůžete mít poručníka, eh, když se dostanete do první země. Mělo by to přecházet tedy od poručníka k poručníkovi, pokud byste se měli eh, dostat zpět do té první země ten poručník nebo poručníci mezi sebou jsou v kontaktu, tak to je to ten řádný postup. Eh, zase, že vždy je to v zájmu dítěte, a to dítě by mělo mít také možnost žít s rodinou. Pokud rodina je v jiné zemi, tak je důležité, aby se tedy přesunulo k té rodině. No a pak ještě děti, které jak si odcházejí, nevíme kam. V Nizozemsku máme 15 tady těch, kteří eh, jak si odcházejí do neznámé eh, destinace. Postupně se to číslo snižuje na 5%, takže eh, ty rodiny eh, prostě máme tu ty malé pěstounské rodiny, ta střediska, ale ty počty, které jaksi zmizí, eh, těch je méně, protože máme opravdu individuální přístup, eh, navodí se důvěra a to hodně pomůže situaci vyřešit. Takže já vám tímto velice děkuji pozvaným hostům, zástupcům národních parlamentů, takže ještě jednou bych vás všechny chtěla poprosit o potlesk. And please, let's continue to join. A prosím, i nadále spojme eh, naše síly. Máme ten balíček, máme pravidla a je třeba situace měnit, protože to nefunguje, protože členské státy tu legislativu neaplikují. Takže je důležité, abychom pracovali společně, abychom zajistili, že solidarita bude uplatňována v reálu a aby všechny státy sdílely tu zodpovědnost a vše se provádělo opravdu v tom nejlepším zájmu dětí migrantů. So colleagues, um, I think we are now going... Kolegové, eh, teď eh, nastává tedy konečně to závěrečné zasedání. Eh, někteří chcete tedy se už čas něčeho jiného nebo odpočinout si, ale vy, kteří zde chcete zůstat a ještě se zúčastní toho závěru. Bude to velmi krátké. Takže eh, prosím, eh, pokud chcete opustit sál, tak, eh, tak učiníte. A slide change. Okay, dear colleagues, um... Kolegové, ano, já vím, že eh, se někteří tady eh, chcete seznámit, vyměníte si eh, vizitky. Já prosím vás, kolegové, kdybyste se mohli loučit někde jinde, protože my potřebujeme eh, Především vám chci tedy eh, eh, poděkovat. Ano, ano, zůstalo nás tady nemnoho, ano. A chtěl bych eh, především poděkovat všem poslancům parlamentu, zejména těm, kteří tady zůstali, a také našim zaměstnancům, Eh, chtěl bych eh, poděkovat Chtěl bych poděkovat tedy všem těm, kteří eh, absolvovali celou konferenci. Není nic důležitějšího na tom, co dělá tento výbor, než zajistit celý tento balíček. A děkuji všem, kteří zajišťovali tyto workshopy a také poslancům, kteří učili mnoho. Já tento závěr chci, eh, aby byl poměrně stručný, pak zbývá nám ještě tady prezentace. Eh, integrační iniciativy a fotbalového ukrajinského fotbalového klubu. Eh, možná, že eh, jste si všimli, že eh, tady nemáme teď dva předsedy našich workshopů, zůstala tady Cornelia takže nám může poreferovat, co bylo na její části. Já bych tedy navrhl, abyste nám stručně seznámila s tím, co na vašem panelu se odehrálo. Vzhledem k tomu, že eh, mnozí eh, už tady nemohou být a pánové, pan Becker a paní Sepl nám předložili písemné závěry. Takže eh, já dám slovo že paní Ernst a eh, poté budu mm, prezentovat eh, celkovou zprávu, která potom krátce po této konference bude všem poslancům zaslána. Takže paní paní Sipl a paní, eh, pan Pech, možná by to potom odprezentovali sami, abych já to tady nemusel číst. Takže eh, teď prosím paní Ernst, aby eh, nám řekla, jak to bylo na jim panelu. Velmi stručně. My jsme projednali velmi důležité téma a sice práva obětí obchodování s lidmi. Paní Zoe Chabinádu z Evropského úřadu pro koordinaci eh, nám uvedla také nějaká čísla. Eh, například během jednoho roku jsme měli celkem 16 tisíc registrovaných eh, obětí, přičemž 65 z nich jsou, jsou občané EU, čili hm, není to čistě záležitost migrace. Také uvnitř Evropské unie s tím máme velký problém. Hovořili jsme o sexuálním vykořišťování, pracovním vykořišťování a také o dalších záležitostech, jako je obchodování s lidskými orgány. O němž víme, že se odehrává, ale jinak údajů konkrétních o tom nemáme mnoho. Čili ono je velice nutné, abychom si de facto vytvořit nějaká kritéria, po kterých bude mm, možno jednoznačně rozhodnout, ano, toto je oběť, toto není oběť eh, obchodování s lidmi. Eh, v jednotlivých eh, členských zemích to zatím není příliš daleko. Je třeba se opravdu zabývat tím, koho se to týká a co s tím v roce 2017 eh, vznikne rámec eh, pro eh, lepší identifikaci a zajišťování lidí, kteří jsou obětí obchodování s lidmi. To se vlastně netýká těch přímo zúčastněných, ale je to hospodářský faktor. Je tady určitý černý trh, ze kterého letas kdo má docela prospěch. Eh, byla to eh, velice podnětná diskuse a závěry jsou eh, tyto. Rozrůstá se obchodování s dětmi. To je výsledek diskuse. A toto je něco, co musíme zohlednit ve všech zákonech, které mají cokoliv společného s lidskými právy. Je třeba se zaměřit na eh, práva dětí, k tomu je třeba předložit zákon a řešit, že třeba také problematiku dětí, které mizí. Takže opět, eh, tady toto narůstá, je tady eh, opravdu explicitně obchodování s dětmi, vykořišťování dětí, všem také se ženami neexistuje eh, členská země, kde by se toto nedělo, tedy obchodování eh, s lidmi. Důležité je, aby všechny členské země eh, proklepli svou vlastní legislativu a jak se také aplatňuje. Důležitý bod je také odškodňování obětí, který je Eh, toto je v podstatě problém. Eh, nemůžeme trestat oběti za eh, ilegální překročení hranice proti své vůli. To skutečně je důležitá věc. Pokud je také využíváme jako svědky trestných činů, musí být poskytnutá svědecká ochrana. Velice často eh, tady máme eh, problém neznalosti práv a tak dále. A to, eh, prostě je to složitá problematika. Příslušná směrnice no, je mnoho zemí, kde vůbec není implementována a zejména pokud se týče obětí obchodování s lidmi, tak tady skutečně je třeba šířit osvětu také ve státní správě. Pašování lidí a obchodování s lidmi to jsou dvě různé věci. Pokud jsou pašováni lidé od někud do Evropské unie, tak to je něco jiného než třeba sexuální uh, zneužívání eh, dětí a to skutečně je obchodování s lidmi. Čili tím největším tématem byly opravdu děti obchodování s nimi a to se táhne přes směrnici o přijímání uprchlíků k Dublinu a tak dále. Thank you very much, eh, Cornelia. Děkuji, Cornelia. A také, jak bylo řečeno, ty další workshopy eh, Dublin a detence, eh, k tomu eh, budeme mít písemné zprávy, které budou všem účastníkům konference dány dispozici. Takže děkuji za všechna tato tři zasedání. A teď je důležité, abychom si vyslechli Eh, skupinu tady eh, kolem fotbalového klubu a doufám, že to bude trošku na pozitivnější notu. Eh, mnozí se mě ptali, proč se nezabýváme pozitivnějšími stránkami integrace a asilu. Tak my jsme si řekli, že právě ten poslední příspěvek by měl být tedy pozitivní. Je tady s námi Ni Okině a Benjamin Renu, eh, kteří přišli s touto iniciativou, eh, iniciativu nazvanou Vítáme mladé uprchlíky. A eh, de facto spolupracují s Belgickou federální agenturou pro žadatele o azyl. Nejdříve tedy se podíváme na krátké video a poté tedy Benjamin a Thierry nám eh, tady předvedou, nám tam ještě dodají ještě další informace, ale to si prosím už dohodněte sami, kdo si kdy vezme slovo. Myslím, že máme dost času na to, aby se dostala na všechny tři. Takže děkuji, že jste mezi nás zavítali a jak říkám, jde o pozitivní aspekt uprchlíků a azylantů. Děkuji, že jste tady a prosím, můžete začít. Thank you very much. Um, I suggest we... Děkuji vám. Takže prosím, pusme si na začátek video.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 good afternoon, uh, everybody. Maybe we can continue. Eh, dobré odpoledne. Eh, možná můžeme pokračovat tady prezentací. Eh, tak viděli jste tedy video krále Baduena a tedy jeho nadace. Krátká prezentace tedy našeho klubu nejdříve. Jsme fotbalový klub se čtvrtí krajinem hned u Bruselu Eh, naší specialitou je multikulturalismus. Eh, máme tedy celkem 300 hráčů ze 40 různých zemí. Jsme tedy kulturně i sociálně eh, velmi pestří. Fotbal skutečně může združit lidi z velice různých společenských vrstev, kteří by se jinak nepotkali a neznají se. Proto jsme se chtěli pustit do tohoto projektu. Začalo to v září 2015. Jsme tedy ve druhém roce naší činnosti. Myšlenka byla, abychom eh, jako fotbalový klub eh, spojili lidi z různých zemí, z různých prostředí na integrovat je eh, spolupracovali jsme s e, různými organizacemi. Měli jsme tady 10 uprchlíků nejdříve mezi 6 a 10. A e, my v první sezóně jsme měli celkem 700 e, uprchlíků, teď se připravuje na druhou sezonu. Je to vždy 6 až 10 lidí třikrát týdně uprchlíků. Nejdříve tady jde o Eh, kurz francouzštiny, eh, máme učitele francouzštiny a to je pro nás velice důležité, protože eh, si myslíme, že pokud máme těm lidem pomoci, tak musí mít aspoň nějaké základy jazyka, jinak by se tady těžko integrovali, ale já to nebudu tady příliš rozmazávat. Eh, další eh, snímek, tak to je to, kvůli čemu přišli, to je fotbalové, fotbalový trénink. Jak vidíte tady na obrázku, snažíme se je integrovat a smísit je s našimi mládežnickými eh, fotbalisty. Neoddělujeme, snažíme se právě, aby se směšovali tedy s lidmi. tady máme dva, tři, čtyři hráče a prostě hledáme jejich vrstevníky prostě, aby docházelo kontakt, ke kontaktu mezi uprchlíky a domácími, kteří by jinak eh, se vlastně nepotkali. Eh, tak eh, samozřejmě, že je to určitá námaha, mm, takže to také z její strany vyžaduje určité úsilí. A tady vidíme no tady eh, de facto spolu eh, taky jedí vždycky večer po tréninku. A to je také velice důležité, protože tady eh, můžete mluvit, bavit se, poznávat se a můžete si vyslechnout životní příběhy a tak dále, čili to je velice důležitá součást. Naše budoucí cíle Eh, my tedy chceme, aby to prostě neskončilo jako jednorázová záležitost. My prostě chceme také eh, jít do další sezóny a chceme vytvořit eh, jakousi síť takových klubů v Belgii a, Belgii a jinde v Evropě, které budou mít stejnou vizi, stejné angažma jako my. Chtěli bychom tedy tu myšlenku exportovat a přesvědčit jiné fotbalové kluby, aby eh, se tady eh, do té iniciativy zapojili. Eh, my jsme součástí Belgické asociace fotbalových klubů a my bychom teď chtěli v červnu spořádat turnaj, kam bychom pozvali všechny partnerské kluby a de facto smísit takové týmy, kde vždycky bude pět uprchlíků a pět eh, hráčů, no, aby si spolu zahráli. Tak, jak to děláme u nás. Eh, loni eh, nás navštívili dva e- evropští komisaři, Dimitris Agronopoulos za migraci a Tibor Navračič, který má svém portfoliu sport – Myslím, že je to eh, celkem důležité, abychom, eh, jak si tady měli veřejnou podporu, podporu veřejných nadací a tak dále. Eh, tady vidíme nadaci UEFI pro děti, Evropská komise, že ENG mm, a nadaci krále Bodovina a Fedasel Čili to je skutečně důležité. Bez takové podpory bychom ničeho nedosáhli. Takže poslední, jaké budou další kroky. Musíme si uvědomit, že náš malý projekt je součástí procesu integrace uprchlíků kterým uprchlíci eh, procházejí, a o tom ještě uslyšíte tady od eh, kolegy, eh, já myslím, že je velice důležité, aby se tady mm, kolem toho semkly také občanské organizace, veřejné orgány. Prostě musí to být celospolečenská spolupráce, v níž se budou společně nacházet řešení. Protože ano, eh, ti lidé tady chtějí zůstat, ale prostě eh, bude to dlouhá cesta, velká práce. Je třeba zapojit veřejné finance a musíme si uvědomit, že eh, náš, náš projekt je zavíslý na několika věcech. To je třeba to, to prostředí, ve kterém se pohybujeme, jak říkám, my jsme multikulturní, Eh, klub, eh, takže u nás to funguje, ale nevím, jestli to bude fungovat takto všude. Někde to může být velmi obtížné přijít s takovýmto projektem. Eh, důležitá jsou čísla. My tady máme každý den, jak jsem řekl, 6 až 10 uprchlíků. To prostě nemůže být všude stejné. Dobře, tak abych nezdržoval, dám slovo Gregorimu. Já jsem Gregory Bluk a já vedu právě toto naše centrum Saint-Pierre v Bruselu pro nezletilé. Je to v podstatě ta první etapa života mladých lidí. My jsme první oficiální adresou, na kterou se obrátí. Žijí u nás asi čtyři týdny a poté se snažíme vytvořit v tomto období určitý profil těchto mladých lidí, určité struktury, které bychom mohli adaptovat na základě těchto profilů na tyto mladé lidi. Bylo mi řečeno, že mám pouze několik minutek, takže se pokusím velice rychle, ale nebudu hovořit až tak zase rychle. Čili máme zde asi 100-120 mladých lidí měsíčně, v prosinci 2016 jsme měli asi 700 mladých lidí, kteří se dostali na naše území eh, v tomto období bez doprovodu většinou z Afganistánu, Eritreji, z Gineji. Pokud jde o nějaké uznání jejich pobytu, tam samozřejmě záleží na tom, ze které země pochází eh, u Syřanů je to asi 90%, u Afgánců 70%, čili ti to mladí lidé samozřejmě, ale zároveň musí specifikovat, zda chtějí zůstat na našem území. To hraje rovněž důležitou roli. Pokud jde o specifika naší organizace, poskytnou určitou strukturu a bezpečí pro tyto, tyto mladé lidi. Já o tom mm, pohovořím velice stručně před chvíličkou, ale o tom se zmínila kolegyně. To znamená ten pocit bezpečí, zajištění bezpečí pro tyto nezletilé je nesmírně důležité. Samozřejmě, že je s touto problematikou spojeno mnoho otázek, mnoho problémů. Víte, my jsme samozřejmě v tomto sektoru, ve kterém pracujeme eh, v určitě té svízelné situaci. My musíme samozřejmě se snažit nějakým způsobem doprovodit tyto děti, musíme mm, plnit povinnosti, které se týkají vzdělávání, například určité náboženské otázky. Dále je to právní podpora, vzdělávání těchto lidí, hodnoty, které se jim snažíme vštípit do budoucna. Pokud jde o evropské fondy, my máme možnost eh, zapojit se do různých projektů v rámci tohoto centra. My chceme, aby z toho skutečně těžili všichni mladí lidé. Máme například pro Afgánce, takový mm, i pro eh, africké mladé hochy možnost hrát kriket například Eh, já skutečně jsem velice rád, když Čečenci, Syřané nebo Afgánci se zase učí například s africkými dětmi hrát fotbal. Protože samozřejmě, že je důležité, aby jsme poskytli určité aktivity pro tyto mladé lidi, ale zároveň je to i takové to otevření přístupu, ducha, myšlenek, argumentu, praktiky, které kulturu, hm, například kuchyň, samozřejmě, která je jiná v jejich zemích původu, čili je to takové vlastně vzájemné poznávání se. A ještě jedna věc, která je zásadní podle mého názoru. My Víte, my samozřejmě jsme si vědomi toho, že tito mladí lidé opustili svou zemi, přijeli do cizí země, to je fakt. A naší roli je dát jim určitý smysl dalšího života, další cesty, aby se necítili ztraceni, že to je pouze počátek jejich cesty u nás v Belgii. My se snažíme jejich cestě dát určitou větší hodnotu a sílu, aby měli skutečně možnost vytrvat v tomto úsilí. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme i za tuto nesmírně inspirující práci, kterou děláte u návštěvy EASO jsme hovořili o tom, že integrace je obrovskou problematikou a že tato legislativa v oblasti azylu, o které hovoříme, je plná výzev. Jde o přijímání lidských bytostí do našich rodin, našich společností. Jde o pochopení důležitosti integrace. Já skutečně věřím, že národní poslanci se zúčastní i diskuze ohledně integrace. To je další věc, kterou řeší národní parlamenty, místní parlamenty, místní zástupci, my tam hrajeme rovněž důležitou roli, ovšem toto, tento inspirující příklad přímo z reálu, přímo z terénu, to je opravdu zásadní pro nás. To, co se děje v této oblasti, například žadatelů o azyl přímo na místě, tyto inspirující příklady, tyto brožurky, které se nám rozdaly, které jsou příkladem toho, jak inspirovat dále mladé lidi, kteří mezi nás přichází, aby se stali příspěvkem naší společnosti, protože my neustále hovoříme o problémech, ovšem tito lidé se budou podílet na budování našich společností. Mnoho těchto mladých lidí, kteří k nám přijíždějí, budou hvězdami budoucnosti často je těžké tomu uvěřit, když hovoříme pouze o každodenních problémech. Myslím si, že tím se dostáváme na závěr našeho setkání a nyní se obrátím na našeho posledního ještě hosta. Já mám trošku pocit, že bychom to mohli nějakým způsobem schrnout. Nevím, zda byste ještě chtěl několika slovy ještě se k tomu, nebo chcete, máte ještě nějaké dotazy z pléna, co byste si rádi vyslechli Kornélie. Kornélie bych chtěla slyšet víc a to mi stačí, že to chce Kornélie. Takže prosím, můžete nám k tomu ještě něco říci. Bylo mi řečeno, že to bude velice flexibilní, že samozřejmě můžeme to teda nějakým způsobem u, ještě ukončit. Já nyní nechci být nějak kontroverzní, možná nějaké jiné etnikum by mohlo vystoupit, gy, nebo máme zde nějaké uprchlíky? To nám trošku tady chybí, to bych rád řekl. Já to nechci nějak kritizovat. Ale možná by bylo dobré si poslechnout i přímo hlas uprchlíka. Jestli dovolíte, já mohu vystoupit, ale já nejsem uprchlíkem. No dobře, tak to je možná úplně nejblíž, jak se k tomu dneska dostaneme. Já se omlouvám, říká pan předseda. Já jsem imigrant, já nejsem uprchlík, ale v podstatě vlastně toto je nejblíž tomu uprchlickému statusu, jak se asi dneska dostaneme. Dobrý den. Možná bych mohl nějaký ještě feedback k tomu, co řekl Benjamin. Já jsem pracoval v tom klubu, ve kterém pracuje Benjamin, to znamená práce s dětmi. A jedna zásadní věc, když děti přichází do našeho klubu, tak eh, jsou samozřejmě takových je skupina podle jednotlivých zemí, hovoří různými jazyky a jsou opravdu z různého kulturního prostředí a zároveň mají jinou barvu pleti. Ovšem, jakmile jsou na hřišti nebo mm, hrají jakýkoliv eh, jakoukoliv hru, ať už je to kriket nebo fotbal, tak najednou děti zapomenou na své problémy, na ty překážky či bariéry, které je rozdělují v reálném, skutečném životě. Taková situace, kterou bych rád zmínil. My jsme jeden den, mm, někdy před dvěma týdny, ve středu měli právě tyto skupiny, afgánská skupina chlapců na jedné straně, africká skupina na druhé straně. A na hřešti jeden Afgánec upadl, jeden útočník a jeden eh, africký chlapec eh, mu přišel pomoci, postavit se. Jsou takové drobné situace a najednou vidíte, že po rozsvičce, po eh, po, té, po tom zápase, jakmile se tyto kluci pomohli vzájemně, tak já si myslím, že došlo opravdu k takovému kouzelnému okamžiku, který jim pomohl na tu jednu vteřinu vytvořit určitý vztah. A to právě potřebujeme my všichni, takový jeden jediný okamžik, který by mohl změnit situaci na celém světě. Takže tím bych ukončila a poděkovala vám. Děkujeme. tak já už jsem způsobil dostatek kontroverze, kdo by chtěl vystoupit bez ohledu na barvu pleti, prosím, nebojte se, prostě řekněte, jak to cítíte. Víte, když vystupujete ve Evropském parlamentu, tak by zde měli být zastoupeni i ti, kterým chceme udělit ten hlas, a právě to jsou uprchlíci. Ano, měla by to být eh, naše úloha, měli bychom skutečně zde mít zastoupeny uprchlíky, aby si vyslechli náš hlas. Ovšem, jak víte, v našich centrech nezůstávají dlouho, je to trošku problém, musí hovořit buď anglicky nebo francouzsky, abyste vůbec mohli nějakým způsobem participovat. Ano, asi se nechtěli zúčastnit nějaké eh, nudné parlamentní konference. My se o to příště ale pokusíme. Ještě možná několik slov na závěr, jestli dovolíte. Dobrý večer, jestli dovolíte takové mé vlastní zkušenosti, pokud jde o vzdělávací projekty. My se snažíme vštípit eh, těmto dětem základy francouzštiny a zároveň se snažíme je obeznámit trošku s institucemi, které zde existují, především v Bruselu, v Belgii, to znamená v jejich přijímající zemi. A trošičku samozřejmě na základě konverzace s těmito dětmi se snažíme nalézt určité můstky mezi jejich způsobem života a naším způsobem života, jde o kuchyň, klima. Někteří samozřejmě nikdy například neviděli sníh, buď měli obrovský strach, nebo spíše je to nesmírně zajímalo, byli takový byli zvídaví, dále jsme hovořili o zdraví, zdravotnictví, dopravě, často neviděli nikdy například tramvaje. Pro nás v Bruselu je to něco obvyklého, ovšem v jejich domovských zemích tomu tak není. A samozřejmě dalším komunikačním nástrojem je sport. Pokud jde o problémy, které zde máme, samozřejmě, že ten počet těch dětí se vždycky liší. Každou, každý týden je tomu trošku jinak, pochází z různého prostředí a my se snažíme, aby hovořili i oni, čím více, protože samozřejmě přichází z Afganistánu nebo Afriky nebo jiných částí světa, často mají pouze základní znalosti francouzštiny, angličtiny nebo němčiny, často tomu ani tak není. Dokonce nemají žádnou znalost těchto evropských jazyků a my si Afgánci se snažíme nalézt chlapce, kteří by byli z paštunštiny schopni tlumočit ehm, pro um, ostatní děti. Čili je to takový začátek kontaktu s těmito dětmi pro mě, jakožto učitele je to opravdu úžasná ehm, možnost, úžasné Mm, příležitosti a pro tyto děti potom si zahrát společně fotbal, to je něco opravdu kouzelného. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda, samozřejmě, že budování určitého pocitu sebedůvěry, jazykové znalosti, to je důležitý prvek integrace. Rád bych vám všem panelistům poděkoval za tyto opravdu inspirující projekty. Vidíme, že vás navštívili dva komisáři, co si myslím, že je opravdu úžasné. Jsou to projekty, které jsou nesmírně kvalitní pro mladé uprchlíky. Velice si vážíme toho, že jste mezi nás přišli, že jste pohovořili o tomto pozitivním příkladu. Víme, že nás sledují občané i onlineově kolegové, kteří museli bohužel už odejít, takže ještě jednou děkujeme za tyto nesmírně pozitivní příklady vaší důležité práce a přejeme vám hodně úspěchu do budoucna. Milí kolegové a kolegyně, především ti z vás, kteří jste zůstali až do konce, děkuji za vaše příspěvky, za účast na naší konferenci. Rád bych poděkoval všem členům LIPE, našim zaměstnancům, europoslancům za odvedenou práci. My Připravíme samozřejmě písemně výsledky těchto workshopů a všech materiálů, které jsou pro vás relevantní a rozešleme je. Ještě jednou vám všem děkuji.